Eh, nyní je na pořadu jednání hlasování. Budeme volit kvestory Evropského parlamentu. Obdržel jsem následující kandidatury. Paní Geringer Dedinger, pan Higgins, paní Luling, pan Maštálka, pan Newton Dunn, pan Nicholson, paní Umen Reuten a pan Sperony. To jsou kandidáti. Všichni těto kandidáti mi sdělili, že přijímají svou kandidaturu a vzhledem k tomu, že počet kandidátů je vyšší než počet míst, která můžeme přidělit, musíme podle článku 13 jednacího řádu hlasovat, a to tajně. A proto bych vás chtěl poprosit o spolupráci, pojďme hlasovat. V souladu s článkem 16 jednacího řádu tato volba proběhne stejně jako při volbě místopředsedu parlamentu. A budeme tedy hlasovat elektronicky a to tajný, tajně. Jenom abych zajistil, že všichni víte přesně, jak se elektronicky hlasuje, zejména ti z vás, kteří jste tady noví tak bych vám to chtěl eh, v rychlosti zrekapitulovat a eh, ověříme si, že hlasovací systém funguje. Měli byste před sebou mít pokyny, kde máte vysvětleno, jak se používá náš elektronický hlasovací systém, ale já vám to rychle zhrnu v několika bodech. První krok je vložit vaše hlasovací kartu do systému a to čipem dolů. Pokud je, tu kartu vložíte špatně, tak to žluté světilko začne blikat a požádejte někoho, aby vám pomohl, nebo na obrazovce máte pokyny, které vám řeknou, co máte dělat. Mělo by se tam také objevit číslo vaší karty, jméno poslance a datum. Eh, dále, po té, co bude eh, ohla, ještě jednou přečten seznam kandidátů, měli byste na obrazovce vidět následující informace, o čem se hlasuje seznam kandidátů a počet e, míst, která se budou přidělovat dále. Musíte vybrat jednoho z těch kandidátů, kterého si přejete zvolit, tím, že posunete modrými tlačítky e, kursor na to dané jméno a potom to potvrdíte tlačítkem plus, které je na levé straně. Potom začne svítit modré světlo a objeví se tam hvězdička vedle toho jména, které volíte. Pouze hlasy pro budou počítány a abychom dodrželi eh, to, že je to tajná volba, tak bychom vás chtěli poprosit, abyste potom vymazali Eh, ta, to hvězdičku u jména, přejďte kurzorem na poslední jméno, aby se zase objevil kompletní seznam. A dále, pokud nechcete hlasovat pro konkrétního kandidáta, ale chcete se zúčastnit volby, můžete zmačknout nulu, kterou máte uprostřed vašeho ovládacího panelu. Předtím, než oznámím konec, hlasování ještě můžete změnit svou volbu tím, že vymažete hvězdičku tou nulou, tím se vymaže váš hlas pro toho kandidáta a můžete zvolit dalšího kandidáta, kterého poté potvrdíte tlačítkem plus. A úplně nakonec, abyste viděli všechny kandidáty, které jste označili, zmáčkněte tlačítko X, které máte nalevo vašeho panelu a když ho zmáčknete dvakrát, tak tím vymažete i ty hvězdičky. A teď to tedy vyzkoušíme, omlouvám se za to, že je to tak komplikované a že vám to tady říkám jako učitel svým žákům, ale víme, že je mezi námi celá řada nových poslanců, čím se omlouvám těm, kteří se v tom vyznají velmi dobře, takže to vyzkoušíme. Vyberte dva kandidáty z, těch, z toho seznamu šesti, které máte před sebou. Zkusíme to na seznamu operních zpěváků. Těch je šest. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Jose Carreras, a dále jsou to tři operní zpěvačky, Julia Migenes Johnson, Montserrat Caballé a Jessie Norman. Vyberte eh, jednoho z těchto operních zpěváků, ještě jednou opakuji, že to je pouze ověření hlasování. Jenom to.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 Avete votato tutti? No. Con calma. Už jste všichni hlasovali? Ještě ne, tak počkáme, žádný spěch. C'è una richiesta. Tak hlasovali všichni? Non funziona la Funguje vám to všem? Consentiamo all'onorevole Mauro di votare il suo cantante preferito. Pan Mauro ještě pořád nehlasoval, ehm, určitě se chce zvolit také svého oblíbeného operního zpěváka, tak mu dáme šanci. subito. Podíváme se vám na to. Můžeme ukončit hlasování? mandiamo un tecnico subito.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 Schulz. Pan Schulz. Pane předsedo, já mám pocit, že byste měli ještě něco dovysvětlit. Teďka se jedná o test, o zkoušku. U této zkoušky eh, ze, zvolit jenom dva třeba Pavarotyho a Kavalie. A potom u kvestorů můžete zvolit pět lidí. Pět Jenom tady u té zkoušky se jedná o dva kandidáty, které můžete zvolit. Potom, až se bude skutečně hlasovat, tak můžete vybrat pět lidí. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo, že jste mi vzal tak říkajíc vítr z plachet. Já jsem to také právě chtěl vysvětlit. Děkuji vám za vaši pomoc. Všichni jste hlasovali? Pan Silvestres pravděpodobně ještě nehlasoval. Prosím, pane předsedo. Děkuji vám za to, že Pavarotti je na prvním místě, ale přesto přese všechno, jak to funguje? Když jsme tam dali křížek, musíme to ještě jednou potvrdit? Ne, to už nemusíte, říká pan předseda. Když jste to jednou naklikli, tak je všechno v pořádku. Čelata, ne, čelata. Okay.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 bychom měli ukončit hlasování. Skutečně se jedná pouze o test. Nyní prohlašuji hlasování za ukončené. Posso annunciare il risultato della votazione? Nyní vyhlásím výsledek. Pavarotti Lučáne dostal 380 hlasů, Domingo Placido dostal více než 300, potom další Cavalia Montserrat 188, Norman Jesse 117 a Megan Jensen Julia dostala 109 hlasů. To se týká tedy tohoto testu. Hlásí se někdo o slovo? Pan Kasinin? ale všichni tomu úplně neporozuměli, tomu, co jste před hlasováním říkal. Vy byste to měl ještě jednou jasněji vysvětlit, jak se tento hlasovací přístroj obsluhuje. Io non lo so se veramente, io penso che... Eh, eh, Já nevím, jestli to všichni pochopili nebo ne. Každopádně výsledky hlasování ukazují, že se lidé učí velice rychle. Přistoupíme k hlasování, k volbě kvestoru. A ještě jednou řeknu to, na co upozornil pan Schulz. Můžete vybrat můžete hlasovat pět kandidátů a hlasování je otevřeno. Ne, hlasování není zahájeno, protože teď musíme ještě restartovat, musíme tady vlastně do toho uploadovat ten seznam. Jinak bychom tam měli místo toho za kvestory, bychom měli ty pěvce. Dobrá, takže můžeme tedy přistoupit k hlasování. Prosím.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 696 se hlas, hlasovalo, 696, dva hlasy se nepočítají, jsou, protože jsou skažené a 694 tedy je celkový počet 694, absolutní většina je 348. Takže paní Geringe, 398. Pan Higgins, 352. Paní Luling. 322. Pan Maštálka. 206. Nicholson. 106.4. Eh, pan Dan. 171. Omen Reuten 161. Sperony 145. Takže na základě toho v prvním kole jsou zvoleni následující. Paní Keringer a pan Higgins. A já jim chci poblahopřát. Restano dunque da segnare altri tre seggi. Ale ještě jsou tu tři místa a proto budeme muset přistoupit k druhému kolu hlasování. Pokud nejsou žádné připomínky, tak mám za to, že kandidáti z prvního kola zůstávají v dalším kole. Ne, dobře, takže druhé kolo ve tři hodiny odpoledne. Ma io, eh, eh, colleghi, io lo facevo per la vostra salute. Kolegové, já myslím na vaše dobré zdraví. Glykemická hladina. Samozřejmě můžeme přistoupit k hlasování hned. Dobbiamo soltanto dare il tempo eh, per la... Jenom musíme umožnit čas, aby se tam znovu natáhla ta jména. Kde Devo avvertirvi ovviamente che poiché sono diminuiti i candidati in Lizza. Takže, teď máme méně kandidátů na seznamu. To znamená, že nyní můžeme hlasovat jenom pro tři kandidáty, ne pro pět logicky. Siamo pronti. Mi dicono che siamo pronti. Takže jsme připraveni, můžeme přistoupit k hlasování, hlasování je zahájeno. Posso da volere, ancora problemi con i dispositivi? Tutto bene? Máte nějaké problémy s hlasovacími přístroji? Je všechno v pořádku? Possiamo chiudere la votazione? Můžeme ukončit hlasování, prosím. Dobře, hlasování je ukončeno. hlasovalo 699, opět dva hlasy jsou zmařené, takže 697 se počítá, 349 je většina. Paní Luling 327, pan Maštálka 283, Newton Dunn 202, Hojmen Reuten 187, Nicholson 172, Sperony 130 to znamená, že budeme muset přistoupit ještě ke třetímu kolu. Jste připraveni pokračovat? Tak pokračujme. Takže postupujeme dál. Teď již je to prostá většina, tak jako to bylo u místo předsedů.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 Dobře, jste připraveni. Takže přejdeme k třetímu kolu. Zahajuji hlasování. votato tutti? Takže již jste hlasovali? Můžeme uzavřít hlasování. Děkuji vám. Takže hlasování uzavřeno. Sevu 705 hlasovalo dva hlasy jsou zmařené, takže platných hlasů je 703 paní Luling, 306 pan Maštálka, 293 Newton Dunn, 208 Reuten 186 Nicholson, 176 Sperony, 131. Takže jsou zvoleni jako kvestoři následující. Paní Luling, pan Maštálka, pan Newton Dunn. A já jim chci poblahopřát. A prosím vás, ještě neodcházejte. Neodcházejte další hlasování. Bude hlasování ohledně početních stavů ve stálých parlamentních výborech. Tudíž je to poměrně důležité. A ještě předtím podle pravidla 16 a pravidla 15 odstavce 2 jednacího řádu. Pořadí předsedů a kvestorů bude vycházet z pořadí, v kterém byli zvoleni, takže složení předsednictva bude publikováno v úředním věstníku Evropských společenství. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je početní složení stálých výborů. Je tu pozměňovací návrh 1, který předložila EFD. Budeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? I, I když mám brýle, vidím, že byla jasná většina proti pozměňovacímu návrhu. Takže neprochází tento návrh a nyní předkládám hlasování celý návrh usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže je to schváleno. Děkuji vám, kolegové. Nyní přerušujeme zasedání a znovu začneme ve tři hodiny a užijte si zaslouženého pokrmu.